Příslušné řecké úřady podali žádost o zrušení imunity pana Teodorovse Sagorakise.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 Pan Coburn. Ten pojem pane prezidentem, prezid, mein prezident, to je hezké. <laughs> My member. Ty... OK. Die zuständigen griechischen Behörden haben Příslušné um, řec, kompetentní řecké orgány podaly žádost na zrušení imunity pana uh, Tegor, Teodora Sece Gora Kise. Příslušné polské orgány podaly žádost o zrušení imunity pana Januše Korvina Mike. Podle článku 9 odstavce 1 mm, jednacího řádu budou tyto uh, žádosti předány